Okay. Dobrá, budeme tedy pokračovat slyšením o budoucnosti evropského práva obchodních společností. To je pochopitelně velmi důležité téma pro společnosti v Evropské unii. Digitalizace fúzí a změnu sídla. Chci přivítat paní profesorku Vanesu Knap ze Spojeného království, která je v odborné skupině pro právo obchodní společnosti Evropské komise a paní profesorku Jessica Schmidt, která se bude zabývat přeshraničním fungováním. Paní profesorka Schmidt je akademička z univerzity v Bayreuthu. Máte slovo jako první. Good morning, ladies and gentlemen. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Mnohokrát děkuji za tuto možnost hovořit o problematice digitalizace práva obchodních společností. Říkala jsem si, že by bylo užitečné na samý začátek vysvětlit stávající situaci. Práva obchodní společností členských států byla upravena před více než 100 lety, tedy před digitální dobou. Vycházelo se tedy z toho, že se bude pracovat na papíře. A je potřeba změnit právo obchodních společností tak, aby se mohly využívat více digitální technologie. Některé státy už tak učinili, například Lotyšsko, Dánsko či Spojené království. A to znamená, že v zemích, kde tyto změny proběhly, třeba můžete na internetu založit společnost, předat tam informace po jejím založení, také online, a firma a akcionáři mohou digitálně vzájemně komunikovat a také jednodušší pro veřejnost dostat se k informacím rodné společnosti na internetu. Ale ne ve všech členských státech to platí. Evropská unie již učinila jisté kroky proto, aby firmy mohly více využívat digitálních technologií. Členské státy například již teď musí zajistit, aby určité dokumenty mohly být podávány elektronicky. Máme také službu propojení obchodních rejstříků, na základě které si obchodní rejstříky mohou jednodušeji vyměňovat informace. Podle směrnice o transparentnosti a právech akcionářů kotované firmy mají možnost komunikovat elektronicky s akcionáři, pakliže si to přejí. Nicméně musí to schválit akcionáři a musí být naplněny jisté předpoklady. A kromě toho máme nařízení EIDAS, které umožní firmám využívat národní elektronické certifikáty k přístupu k veřejným službám, kde je EIDAS také k dispozici. Takže i na evropské úrovni již dos, došlo k určitým krokům, ale je jich dost málo. Když se zamyslíme nad eh, digitalizací v právu obchodní společnosti, tak je potřeba se zamyslet nad několika věcmi. Za prvé, řešení musí být nezávislé na stávající technologii, protože nevíme, jak bude vypadat technika za pět let, ani nevím, jak bude vypadat za 6 měsíců, takže není dobré zabetonovat do toho řešení jednu konkrétní technologii. Pokud mají lidé používat digitální prostředí, tak je potřeba, aby eh, náklady byly nižší než přínosy. A navíc je potřeba se zamyslet nad tím, že existují velké rozdíly v ochotě používat elektronické prostředí. Na jednu stranu můžeme mít mladého podnikatele, který si chce založit novou firmu, je spokojený eh, na internetu a chce si všechno řešit tam. A na druhé straně třeba můžete mít nějakého akcionáře ve stávající společnosti, který si s technikou moc nerozumí a chce i nadále komunikovat na papíře, protože to tak pro něj funguje. Takže veškerá opatření musí vzít v úvahu oba dva tyto extrémy. Digitalizace se posune kupředu často sdílením osvědčených postupů. Často k tomu nepotřebujeme ani právní úpravu. Existují dvě hlavní části digitalizace, nad kterými se musíme zamyslet. Za prvé, komunikace s obchodními rejstříky a za druhé, komunikace mezi firmou a jejími akcionáři. Podívejme se nejprve na obchodní rejstříky. Jak jsem říkala, v některých členských státech už je možné určité typy společností založit na internetu. Platí to pro Dánsko, Francii, Irsko, Lotyšsko, Litvu, Polsko a Spojené království. V jiných členských státech se do tohoto procesu zakládání společnosti zapojuje notář. Otázka tedy je, jestli tato část notářského procesu by se také dala digitalizovat. Když lidé budou zakládat společnosti na internetu, tak by bylo užitečné, aby existovaly určité standardní zakládací listiny, kterých by mohli využít, alespoň jako základ podnikatele. S tím, že pak je můžou změnit. Určitě by jim to celý proces zásadně zrychlilo. Jakmile založíte společnost, tak musíte později předkládat ještě jiné listiny. A jedna ze směrnic například uvádí, že určité informace musíte být schopni poskytnout online, pokud chcete. Obchodní rejstříky ale chtějí řadu dalších informací a bylo by užitečné, kdyby umožnili firmám, aby veškeré informace, nejenom ty základní, poskytovaly po internetu. Lidé mají dneska obavu z bezpečnosti komunikace po internetu a to je určitě důležitá věc, aby se zajistilo, že nikdo nebude podvádět a že se bude i nadále efektivně bojovat proti praní špinavých peněz. Existují příklady osvědčené praxe v členských státech, kde již to funguje, mohli bychom se o ně podělit a třeba identifikovat minimální normy, na kterých se všichni zhodnou. Řekněme, že vy jako běžný občan se díváte do informací v rejstříku jak zajistit, že ta informace je aktuální. Když vám dají něco na papíře, tak musí podepsat, že to je jaksi pravdivá informace, ale pokud vám poskytnou elektronickou kopii, tak musí jenom ověřit, pokud chcete, že to je jaksi věrohodná kopie. Na žádost. A to mě připadne trochu divné. Ať už je to na papíře nebo elektronicky, tak by to měla být ověřená kopie. Můžeme se také podívat na systém propojení obchodních rejstříků. Třeba by se dal využít i k dalším věcem. V tuto chvíli se používá pouze k výměně informací o pobočkách anebo v rámci přeshraničních fúzí. Ale myslím si, že v tuto chvíli, když už ty rejstříky máme propojeny, tak existuje řada možností použít to i k výměně širšího, širší informací. Nyní ke komunikaci mezi společností a akcionáři a dalšími stranami. Otázka je, jestli by všechny firmy měly být schopny využívat digitálních prostředků k takovéto komunikaci, pakliže o to mají zájem. Jestli tedy členské státy by měly mít povinnost jim to umožnit. Mohlo by to společnostem velmi pomoci. Například firma by mohla oznámit valné hromady elektronicky, nebo třeba výroční zprávu uzávěrku by mohla posílat elektronicky. A nebo třeba eh, informace o různých převzetích firmy nebo o možnosti konvertovat své cenné papíry. To by také se mohlo dělat elektronicky. A také akcionáři by mohli buď to hlasovat, anebo a, eh, dávat pravou mo- právní moc k zastupování na valném zhromáždění na valné hromadě. To by také bylo užitečné. Musíme se ale zamyslet nad ochranou akcionářů, kteří nechtějí komunikovat elektronicky, kteří stále chtějí využívat papíru. Jak jsem říkala, kotované společnosti již mají možnost do jisté míry využívat elektronických prostředků, ale zatím tak nečiní do míry, jakou jsme očekávali. A často je to proto, že se obávají situace selhání techniky. Jak to potom bude vypadat? A zajímalo by mě, jestli v jednotlivých členských státech existují různá právná ustanovení, která eh, činí přijímání elektronické komunikace těžším. A zase bychom mohli využít příkladu osvědčené praxe. Firmy, které používají elektronické prostředky, by se o to mohly podělit o svou zkušenost s ostatními, třeba i s akcionáři a dalšími zainteresovanými stranami. Existují potenciální výhody především pro kotované společnosti. Už jsem hovořila o sdílení příkladu osvědčené praxe, třeba u valných hromad. Používání standardních formulářů pro informace to by bylo také užitečné. Například pokud třeba poskytujete informace o něčem, co bude řešeno na valné hromadě, tak pokud to bude formulatováno standardně, tak se to jednodušeji posílá a lidé se v tom lépe vyznají. Digitální techniku bychom také mohli používat k identifikaci toho, jaký investoři jsou. Například bychom mohli standardně vytvořit nějaký formulář, protože máte právo se účastnit nějakého zasedání. Lidé by třeba mohli také stanovit stálého zástupce, například agenta, který eh, plní jejich eh, investorská práva, takže mohu říci, posílejte informace jemu a ne mě. Některé firmy si dokonce kladou otázku, jestli vůbec potřebují mít valnou hromadu fyzicky, jestli by se to nedalo udělat na internetu. No nad tím bychom se museli ještě pořádně zamyslet, protože přece jenom pořád bude potřeba informovat akcionáře akcionáři musí mít právo odpovídat dotaz, od, eh, klást dotazy a firmy je musí zohledňovat na to bojí daně. Čili může být třeba minimální počet akcionářů, který si může vyžádat opravdu skutečné konání fyzické valné hromady. Schůze začínají z řady důvodů. Třeba i firmy by mohly mít jak elektronická, tak fyzická zasedání. Existují i jiné oblasti, kde by firmy mohly využívat digitální techniku. Za prvé, mohly by mít internetovou stránku, kterou více využívají. Třeba, když svou internetovou stránku pod určitým URL zaregistrujete v obchodním rejstříku, tak otázka je, jestli byste tímto způsobem mohli poskytovat informace, které po vás vyžaduje zákon. A, a, že aniž byste třeba museli dávat inzerát do novin. Asi by to bylo jednodušší a levnější. A další otázka je, jestli můžou být určité povinné informace, tam například název firmy, ičo dičo. Je potřeba zajistit, aby veřejnost měla volný přístup k takovéto stránce. Potom ještě další věc. Vnitrostátní právo vyžaduje zachovávání určitých záznamů, týkající se akcionářů, členů představenstva a podobně. A zase by bylo dobré, kdyby tyto informace mohly mít ukládány elektronicky a ne fyzicky. Právo společnosti často dává akcionářům a třetím stranám přístup k takovýmto informacím a bylo by užitečné, kdyby lidé mohli požádat elektronicky o takovýto přístup a nemuseli to psát na papíře. Občas je potřeba si dát pomo- pozor na právo přístupu. Tyto firmy budou poskytovat informace elektronicky těm, kteří si je vyžádají. Často z toho vyplývá ale otázka, k čemu budou využívány například e-mailové adresy. Takže třeba firma by měla mít možnost požádat u soudu o možnost, aby dané informace nemusela poskytovat elektronicky, protože se obává, eh, že tato informace může být zneužita. Další oblast, na kterou bychom se mohli zamyslet, eh, jsou smlouvy. Otázka je, jestli firmy mohou uzavřít smlouvy elektronicky, co to znamená elektronický podpis u firmy. A zase právo obchodní společnosti bude obsahovat podrobná ustanovení o tom, jaké jsou předpoklady uzavření smlouvy. Otázka ovšem je, jestli je to kompatibilní s používáním digitální techniky. Často zjistíte, že právo společnosti vyžaduje formální dokumenty s dalšími požadavky, které je potřeba naplnit. A bylo by dobré, aby takovéto dokumenty mohly být také vyhotovovány elektronicky. Doufám tedy, že vidíte, jakou mož, jaké možnosti by firmy mohly mít Myslím si, že tam jsou velké výhody jak pro firmy, tak pro jejich akcionáře, tak pro regulátory, kterým jsou poskytovány firmami informace, ale i pro nás, pro veřejnost, pokud se chceme něco o firmách dozvědět. Tam, kde národní právo společnosti je překážkou, tak by bylo dobré zamyslet se nad tím, jak bychom tyto překážky mohli překonat, tak aby firmy skutečně mohly profitovat z digitální techniky tedy umožnit firmám používat digitální prostředí pakliže chtějí. Pokud budeme vyžadovat, aby firmy používaly digitální technologii, tak je potřeba se na to dát pozor. Musíme se zamyslet nad tím, jestli ty požadavky jsou přiměřené, hospodárné a jestli daný přístup nezávisí na jedné konkrétní technologii a jestli máme dostatečně zabezpečeno používání této techniky. Děkuji a budu připravena na vaše případné dotazy. Také děkuji za vaši prezentaci a mám za to, že máme trochu času na diskusi. Pokud máte otázky, paní Komodyně, prosím. Děkuji. Mm. Spíše než otázku, mám dvě připomínky. přednášející říkala, že země, kde jsou, tedy pře, že, že existují země, kde jsou překážky v, k takovéto digitalizaci, já chápu, že tak tomu je, ale ono i v těchto zemích, kde zákon to úplně neumožňuje, se přesto děje digitalizace společností a my bychom se tedy opravdu měli podívat na to, co se děje konkrétně. Eh, měli bychom se podívat na takové příklady dobré praxe. A určitě je to uh, užitečné, protože někdy prostě některé věci jsou technologicky možné a e, potom e, společnost se obrací na e, osoby, kterých se to týká, zda tedy poskytnou souhlas k takovému to digitálnímu postupu. Takže hodně se toho už děje, jsou třeba rejstříky, které už mají standardizované formáty, existuje standardizované předkládání dokumentů, výzev a podobně. Takže tady rozhodně nejde eh, o nějaké problémy eh, zvyšování administrativy, pokud bychom pouze uznali to, co už v praxi stejně existuje. Takže já si myslím, že první krok by měl být vlastně nějaká kvalitní analýza eh, příkladů dobré praxe, tedy toho, co už v praxi existuje. Někdy, když hovoříte s lidmi z praxe, Oni zmiňují tedy tradičnější postupy a stále se tedy hovoří o problémech, jako je praní špinavých peněz, podvody a podobně. A já si tedy myslím, že Evropská unie, pokud se snaží opravdu pokročit v tom digitálním jednotném trhu, tak by měla zajistit, že právě ten společný digitální systém bude zajišťovat e, sám sebe proti těmto zneužitím. Musíme tedy jasně identifikovat, co blokuje užívání digitální technologie v této oblasti a také bychom se měli obrátit na technologické odborníky, kteří nám zase řeknou z druhé strany, co by bylo možné. Naprosto souhlasím paní Elizabeth Wolf z Walesu, královské společnosti z Walesu. Si přála slovo? Ne, nepřála? Okay, no. And uh, the commission? Komise? Přeje si komise se k tomu vyjádřit? Thank you very much, Chair. Good morning. Um, I'm um, here from the company law. Děkuji. Já tedy jsem na, pracuji na oddělení eh, pro právo společností na komisi. Děkuji vám, že jste zorganizovali toto slyšení. Digitální aspekty práva společností je něco, čemu se v tuto chvíli věnujeme v naší práci a také v rámci naší eh, strategie pro jednotný trh, která byla zveřejněna minulý rok, jsme jasně řekli, že se chceme podívat na to, jak by bylo možné zpřístupnit eh, nástroje, digitální nástroje pro, spole, pro společnosti. Eh, děkuji paní Vanese Knap, která je také členkou poradní eh, skupiny odborníků, které máme na komisi. Mm, děkuji jí za to, že eh, tady eh, osvětlila tuto situaci. Také děkuji všem členům tohoto výboru, kteří si to vyslechli, protože tohle to jsou důležitá témata. My teď se snažíme předložit iniciativu do konce příštího roku. Takže vlastně teď je opravdu ještě brzy. Jsme vlastně na počátku naší práce, už jsme zorganizovali takový workshop, eh, kde proběhly velmi dobré diskuse. Také jsme eh, zadali studii, abychom obdrželi některá eh, ekonomická data. A v tomto kontextu tedy opravdu vítáme i dnešní workshop. Děkuji. Já bych se také sama zeptala, vy hovoříte tedy o příkladech mm, dobré praxe, které bychom měli šířit. Takže existuje třeba už takový příklad dobrý, dobré praxe, který by mohl být modelem pro evropské zákony. A také ohledně významu digitalizace v jednotlivých členských zemích. Eh, ty problémy se pojí s, s infrastrukturou, třeba, že ta infrastruktura tam je nedostatečná nebo neexistující v některých regionech. Děkuji. Ty příklady dobré praxe K tomu už tedy dochází. Právě jsme měli ve Walesu eh, tyhle ty odlišné obchodní rejstříky. A eh, byla zorganizována konference ve Velsu, která právě mm, měla za účel informovat všechny o příkladech mm, té praxe. Eh, ta mm, konference trvala dokonce několik dní, kromě toho tam vlastně se hovořilo o vytváření společnosti online Eh, jedna kolegyně z Dánska se hodně věnovala vlastně otázkám rejstříků v Dánsku. A vlastně užívání těch standardizovaných eh, for, eh, formulářů online může být velmi užitečné, tak právě, aby se do těch rejstříků dostaly potřebné informace, protože pokud neposkytnete ty správné informace, tak vlastně nemůžete se proklikat dále do další, do další fázy toho procesu. Takže tohle je takový jeden příklad a já tedy jsem optimistická, věřím tomu, že opravdu ta výměna do, příkladu dobré praxe už započala. K otázce digitalizace a toho, zda se to tedy pojí s infrastrukturou, tak eh, musím říct, že úplně nejsem odbornicí na digitální infrastrukturu. Já se věnuji spíše tedy tomu právu společností. Zdá se však, že jsou členské země, které jsou trochu napřed ve využívání digitálních technologií v oblasti společností. A prostě jsou země, které mají opravdu eh, rychlý širokopásmový internet, eh, kde pokrytí je eh, vysoké. A zase jsou země, kde to pokrytí je trošku menší. Eh, prostě někde eh, eh, jsou občané zvyklí využívat internet opravdu ve svém každodenním životě a pak je přirozené, že to používají také ve své společnosti. Thank you. So I think, uh... Děkuji. Vidím, že se hlásí Evelyn Reitner, prosím. Eh, děkuji vám. Obecně bych chtěla bych vám položit eh, obecnou otázku a to firem, eh, které vystupují jako poštovní schránky. Existují velké rozdíly mezi jednotlivými zeměmi a tyto země to využívají s cílem dosáhnout daňových úniků. Do jaké míry v rámci práva obchodních společností by se mohla tato otázka eh, vyřešit. Nebo ne přímo vyřešit, ale zlepšit. Nebo nějakým způsobem uh, přispět k tomu, aby toto dále nepokračovalo. Mr. Radev. Nyní má otázku pan Radev, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Hovořili jsme o příkladech osvědčené praxe, tak jsme se chtěli podělit o své zkušenosti z Bulharska. Už deset let máme elektronický obchodní rejstřík. Před pěti lety jsme učinili ještě další krok. Akciové společnosti mají povinnost předkládat dokumenty elektronicky a týká se to jak zakládání, tak změn. Veškeré dokumenty týkající se provozu mohou být eh, poskytovány online. Nepůsobilo to žádné problémy ani pro obchodníky, ani pro nikoho jiného. Celý postup je rychlejší, efektivnější a dokumenty se dostávají do rejstříku velmi efektivně. Zpočátku lidé měli obavy z podvodu, pokud se eh, tedy dokumenty budou předávat pouze elektronicky, ale nakonec se ukázalo, že to není pravda. A že procento zneužívání a podvodu je opravdu zanedbatelné. Takže ano, měli jsme určité obavy. Z digitalizace, ale potom v praxi se ukázalo, že ty problémy opravdu neexistují. Děkuji za sdělení zkušeností. Prosím, paní Klop má slovo. Teď, co se týče firm zakládaných na poštovní schránku. Pokud jsem tomu dobře rozuměla, tak jde tedy o to, že lidé využívají firmy k tomu, aby neplatili sociální zabezpečení a daně a jestli digitalizace k tomu může pomoci. Já mám za to, že digitalizace situace nezhorší, nevím, proč by ji měla zhoršit. Pokud se budou lépe sdělovat informace mezi různými obchodními rejstříky, tak to naopak může situaci zlepšit, protože bude jednodušší identifikovat firmy a osoby, které za nimi stojí. To si myslím, že by mohl být pozitivní krok. Děkuji. A nyní bych hlavou paní profesorce Schmidt která se bude zabývat fúzemi, rozdělováním firem a přenosem jejich sídla. Prosím, máte slovo. Bez mikrofonu, bohužel. Děkuji mnohokrát. Je pro mě velkou ctí že jsme byli požádáni o to, abychom vytvořili studii o potřebě legislativního řešení přeshraničních fúzí, rozdělení a přenosu sídla. Děkuji také za pozvání k prezentaci. Nejprve s dovolením krátký popis stávající situace, pak se podívám na fúze, pak na rozdělení společností a konverzeči přenosy sídla. A nakonec se také podíváme na otázku provádění legislativy. Začněme krátkým popisem stávající situace. Evropské právo v tuto chvíli vytváří právní rámec pouze pro určitý typ přeshraničních fúzí, SROček konkrétně, Potom USITS, tedy jednotky kolektivního investování do přenositelných cenných papírů. A potom také existuje možnost vytvářet evropskou společnost nebo evropskou korporátní společnost, tedy SE a SCE, prostřednictvím přeshraniční fůze. Co se týče rozdělování firm, tak v tuto chvíli žádný evropský právní rámec neexistuje. Co se týče převodu sídla, tak to se řeší pouze u společností typu SE a SCE. Evropský soudní dvůr ale v kauze SEVIC rozhodl, že fúze přeshraniční povahy jsou chráněny svobodou zakládání podniku. Takže v souvislosti s článkem 54 všechny firmy, i ty, na které se nevztahuje CBMD, mají právo fúzovat. Evropský soudní dvůr navíc v kauze Cartesio a v kauze Valo řekl, že přenos sídla či přeshraniční konverze jsou také chráněny svobodou zakládání podniků. Svoboda základních podniků tedy obsahuje právo na změnu. Přeshraniční rozdělení to je třetí typ takovýchto operací a následně by tedy také měly být chráněny svobodou zakládat podniky. Tedy právnické osoby podle článku 54 smlouvy o fungování Evropské unie také mají právo se rozdělit. Na druhou stranu, v řadě oblastí neexistuje jasný a bezpečný právní rámec, třeba a potom svoboda fúzovat, rozdělovat se a konvertovat eh, je vlastně dosti iluzorní. Existuje právní nejistota, šance, že to všechno selže a následně se o to firmy ani nepokoušejí. Nejprve k otázce, jestli potřebujeme právní úpravu ve smyslu novelizace směrnice o přeshraničních fúzích. V této směrnici máme harmonizovaný právní rámec pro společnosti s ručením omezeným které, který snižuje transakční náklady a poskytuje právní jistotu. Od zavedení do praxe se počet přeshraničních fúzí zásadně zvýšil. Nicméně, stále čelíme řadě problémů a těžkostí. Existují tedy velké překážky pro přeshraniční fúze. Tyto problémy a překážky se týkají především omezeného rozsahu působnosti CBMD a dále také procesních překážek. Existuje tedy jasně potřeba novelizovat CBMD. V dokumentu to rozepisuji podrobně, tady jenom ve zhrnutí mělo by se to týkat následujících oblastí. Za prvé, v souladu s rozsahem působnosti a svobody zakládání firmy by se E, tato směrnice měla týkat všech právnických osob ve smyslu článku 54 smlouvy. Dále je potřeba harmonizovat pravidla o ochraně e, věřitelů a to následně, tak aby tedy věřitelé byli schopni dostat dostatečné záruky od firmy po fúzi. A za třetí je potřeba plně harmonizovat ochranu menšinových akcionářů, kteří by měli dostat právo prodat akcie za spravedlivou cenu a případně kompenzaci, pokud ta cena spravedlivá není. A také by měly existovat určité výjimky z požadavku poskytovat zprávu o fúzi, pokud to není potřeba. Máme také různá pravidla týkající se účetních dat a oceňování. To vedlo k praktickým problémům a mělo by se to harmonizovat. Standardizované formy je také potřeba přijmout i pro dokumentaci a komunikaci. Zejména třeba eh, certifikát eh, před fúzí, eh, kromě toho také bychom měli požadovat, aby všechna, veškerá komunikace byla v jednotném jazyce, nejlépe v angličtině. Konečně pravidla pro ochranu zaměstnanců potřebují také reformu. Eh, vzhledem k tomu, ale že tato otázka je politicky citlivá, tak asi bychom ji měli zatím vynechat. Eh, kromě toho, to vlastně, eh, tady vlastně platí otázka ochran, ochrany zaměstnanců ve všech, ve všech právních aspektech. Takže to se asi vynechá z těch střednědobých plánů. Potom přeshraniční rozdíly. Existuje opravdu potřeba nějakého právního rámce pro celou EU. Existuje tedy potřeba umožnit eh, právním eh, entitám, aby eh, efektivně vykonávali svoji svobodu na rozdělování. Existují také dobré ekonomické důvody pro to, aby existovaly eh, tyhle ty eh, přeshraniční eh, divize. To je také vlastně atraktivní nástroj pro přeshraniční reorganizace. Tady vlastně jde tedy o um, uspůsobení se, přizpůsobení se měnícím se podmínkám na trhu, novým podmínkám trhu. Ale samozřejmě takovouto reorganizaci můžeme dosáhnout i jinými prostředky. Ale vlastně divize má tu výhodu, že je možné převést veškerý kapitál UNO acto. A konečně rizika pro akcionáře se dají řešit implementací vhodného právního rámce. Takže jaké by měly být takové hlavní rysy takovéto evropské směrnice o přeshraničních divizích? Tady v podstatě by to mělo odrážet pravidla o fúzích. Tady jde zejména vlastně o samotné řízení, ale také co se týče ochrany úvěrů, ochrany akcionářů a tak dále. Samozřejmě existují také eh, určitá specifika, eh, která si vyžadují trošku rozdílný postup než u těch fúzí, k těm se ještě vrátím. Eh, co se týče oblasti působnosti, tady vlastně to spadá po článek 54 smlouvy o fungování EU. Tady by tedy o to přeshraniční rozdělování šlo vlastně o takzvané, takzvaný split-up, spin-off a nebo hive-down. A konečně, co třeba transfery eh, přeshraniční sídla společnosti? Tomu říkáme eh, konverze. Zde opět potřebujeme jasný e, evropský právní rámec. Protože bez jasného rámce prostě e, taková to svoboda vykonávat tyto konverze je v podstatě iluzorní. tyto konverze jsou také atraktivním nástrojem přeshraniční reorganizace. Takže vlastně zde existuje i dobrý ekonomický argument pro to, abychom měli právní rámec pro celou EU. Ono v podstatě zde jde nejenom o zvýšení efektivity a snížení nákladů, ale také o přilákání investorů a půjček. Eh, jiné možnosti, které jsou v tuto chvíli k dispozici, je třeba eh, přesun registrovaného sídla do jiného členského státu. Ovšem, eh, ta konverze zachová právní identitu. Evropský legislativní rámek je nezbytně nutný proto, aby se vytvořila eh, eh, spravedlivé podmínky, eh, kde by tedy byly jasné harmonizované normy, co se týče třeba ochrany minoritních akcionářů a tak dále. Teď k těm klíčovým rysům nové směrnice. Přeshraniční transfer sídla, ta konverze, Tady by mělo tedy jít o, o uchování identity dané společnosti. Ale eh, řekněme, že tedy ta firma se musí řídit eh, právním rámcem dané země, kde tedy eh, přesune te své sídlo, ale ponechá si svoji původní identitu. Pro zachování právní jistoty je tedy důležité jasně definovat oblast působnosti. To je komplikováno tím, že neexistuje žádný právní akt, který eh, by harmonizoval pravidla, eh, eh, která se platí pro evropské právo společností. Takže je potřeba harmonizovat eh, právo společnosti. Společný eh, standard by tedy měl být eh, jasně stanoven. A vlastně teď, když tady hovoříme o přesunu sídla, tak vlastně jde o přesun registrované, registrovaného sídla. Já eh, o tom hovořím eh, ještě detailněji. Eh, hovořím o tom, že tady můžeme mít třeba izolovaný přesun registrovaného sídla. A není potřeba ehm, přesouvat tedy hlavní sídlo. Přeshraniční eh, konverze by měla být neutrální z pohledu daňového. Na závěr bych ještě řekla pár slov o legislativní implementaci. Bylo by tedy možné pouze pozměnit už ty stávající, ta stávající ustanovení, ale vzhledem k tomu, že máme opravdu řadu eh, podobných paralel mezi těmi různými eh, postupy, by vlastně spíš eh, bylo optimálním řešením tato harmonizace. CBMD by se mělo rozšířit, tak aby se z toho opravdu stala skutečná E, směrnice pro přeshraniční mobilitu. To by se potom týkalo nejenom přeshraničních fúzí, ale i divizí a konverzí. Všechno by to spadalo pod článek 54 smlouvy o fungování EU. Takže bychom měli společná pravidla pro všechny typy těchto um, operací a samozřejmě bychom měli nějaká specifika, jak pro ty fůze, tak pro divize, tak pro konverze. Výsledkem by byla, byl efektivní a konsistentní právní rámec, který by eh, zahrnoval všechny tyto eh, typy eh, transformačních operací ve společnostech. Takováto skutečná směrnice o přeshraniční mobilitě by také poskytla právní jistotu Eh, těmto společnostem, otevřela by nové ekonomické příležitosti v rámci vnitřního trhu. Abychom eh, tento obrázek měli kompletní, eh, tak bychom měli harmonizovat pravidla platná pro společnosti. Děkuji vám za pozornost a samozřejmě ráda zodpovím na jakékoliv otázky. Děkuji mnohokrát za tuto prezentaci. Tak eh, eh, pochopila jsem to tak, že pokud budeme dělat věci přesně tak, jak nám řeknete, tak eh, v EU bude všechno dobře fungovat. Ani mě nepřekvapilo, když jste říkala, že bychom měli mít jenom jeden jazyk v EU, ale přece jenom si myslím, že od té vaší vize jsme zatím vzdáleni. Přeje se některý kolega slovo? Není tomu tak? Vyjádřila jste se velmi jasně, ale <laughs> asi tento návrh není úplně eh, zrealizovatelný zítra. Bylo to zajímavé, eh, dokument k dispozici všichni máme a s tímto vám tedy eh, děkuji. Určitě se hodně budeme zamýšlet nad vašimi návrhy. Mnohokrát vám všem děkuji. A tím končím zasedání. Budeme pokračovat odpoledne ve tři hodiny.